dopoledne, respektive dobrý večer všem. Vítám vás na společném jednání výborů Ekon a Libe k aktu v přenesené pravomoci v rámci směrnice o AML 4, včetně seznamu třetích zemí se strategickými nedostatky, který byl přijat komisí a je to poprvé, kdy byl přijat na základě revidované, přepracované metodiky. Chtěl bych tady přivítat dnes paní komisařku Věru Jourovou a tým komise. Děkujeme vám za to, že jste přišla, že jste přijala naše pozvání a že tedy můžeme projednat situaci, pokud jde o tento akt přenesené pravomoci. Jak všichni víme, Členské státy podpořily námitku vůči tomuto aktu v přenesené pravomoci na jednání 1. března. Koreper tady projedná zítra možné zamítnutí. A my nejsme proti té námitce, protože my sami jsme něco takového v minulosti provedli sami. Samozřejmě je tady silný prvek přeskumu ze strany spoluzákonodárců, ale samozřejmě máme velkou řadu obav a pochyb, pokud jde o důvody, z jakých rada přistoupila k této námitce. A zdá se, že jejich eh, důvody jsou opačné než ty naše, které vedly k naší prvotní námitce. Protože ta naše prvotní námitka byla založena na tom, že jsme žádali komisi, aby provedla nezávislé posouzení. A podle našeho názoru je totiž toto eh, nezávislé posouzení základním prvkem silného seznamu Komise tedy nyní splnila tento závazek, poskytla nám vlastní posouzení a my to vítáme. Na druhé straně došlo k negativní reakci ze strany členských států a my si chceme poslechnout stanovisko komise, protože se nás to velmi týká. A dnes budeme mít také možnost projednat další kroky, protože pro nás by naopak bylo velice obtížné akceptovat přepracovanou verzi, kde by země se velkými nedostatky byly vyňaty z tohoto seznamu jenom kvůli politickému tlaku. Myslím si, že je to tady velice důležitá rozprava, protože samozřejmě postup aktů v přenesené pravomoci samozřejmě je negativní možnost, ale máme za to, že je tedy třeba, aby se konalo toto mimořádné zasedání, abychom mohli vyjádřit svoji jasnou obavu v tom smyslu, že tedy by tato politizace zabránila Evropské unii v tom, aby podrobně posoudila a kontrolovala země, kde jsou nedostatky, pokud jde o ustanovení o boji proti praní peněz a financování terorismu. Tolik tedy úvodem z mé strany. A jsem si jistý, že můj spolupředseda Claude Moraes a ostatní kolegové to ještě dále také budou zmiňovat ve svých příspěvcích. Prosím, Claude. Děkuji mnohokrát, mnohokrát, Roberto. Kolegové, máme dnes velmi nabitý rozvrh. Myslím si, že už můžeme tedy zahájit rozpravu. Nejdříve se vyslechneme stanovisko paní komisařky Věry Jourové a po její prezentaci dáme slovo koordinátorům a e, jednotlivým e, skupinám a poslancům, kteří mají na starosti oblast směrnice AML. Každý má jednu minutu. Prosím nejdříve paní komisařku Věru Jourovou, máte asi pět minut. Děkuji mnohokrát, vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové, děkuji vám mnohokrát, že jste mě pozvali. Víte, že jsem přeskupila svůj program, protože toto je pro mě prioritní záležitost přijít mezi vás a vysvětlit své stanovisko k této věci. Není to poprvé, kdy hovoříme o tom, jak prosazovat v praxi boj proti praní peněz a financování terorismu, takže to velmi dobře znáte. A nebudu tedy zacházet do podrobností. Vím, že Pane předsedo, vy chcete v té rozpravě se zabývat především otázkou toho, jak, jaké budou další kroky. Já na začátku řeknu to, že další kroky ze strany komise budeme muset nejdříve projednat v rámci kolegia komisařů, což plánujeme zítra. Mám velmi jasný plán ohledně toho, jak dosáhnout našeho cíle a sice snížit riziko pro evropský finanční systém a pro bezpečnost evropských občanů. A to je cíl. A sice vytvořit seznam vysoce rizikových třetích zemí. To je nástroj, který jsme se rozhodli využít, ale naším cílem je snížit a eliminovat tato rizika. Takže budeme pokračovat dál. Já mám jasný plán, představím ho kolegiu a jsem si jistá, že budeme pokračovat jasným směrem, aby se nám podařilo tohoto strategického síle dosáhnout. Zároveň ale na úvod svého projevu chci říci, že jsem naprosto přesvědčená o tom, že jsme udělali správnou věc. Jsme přesvědčeni o tom, že musíme pokračovat dál. Já osobně jsem eh, učinila celou řadu závazků a dala jsem slib evropským občanům, že budeme efektivně bojovat proti praní peněz a financování terorismu. A ti, kteří lobovali u mě velmi výrazně před přijetím tohoto seznamu, možná si neuvědomovali, že pro mě ty sliby byly velmi silnou motivací. Proto, abych také jasně podpořila tento seznam vysoce rizikových třetích zemí, který navrhujeme. Takže to jsem chtěla říci rovnou na začátek. Mám totiž podezření, že tento lobovací efekt v některých členských státech přinesl své ovoce, ale je to jenom spekulace. Já jsem se neptala členských států, proč jsou proti tomuto seznamu. Zeptám se jich v nejbližší budoucnosti, co tedy můžeme společně udělat proto, aby se nám podařilo dosáhnout toho cíle, o kterém jsem hovořila. Tedy, jak můžeme spolupracovat abychom dosáhli lepšího porozumění ohledně toho, proč vlastně toto úsilí vyvíjíme, o co se vlastně snažíme, a také bych chtěla dosáhnout větší politické zodpovědnosti ze strany členských států. To je součást mého plánu. Ale nechci už hovořit konkrétněji v tuto chvíli. Jak víte, 13. února letošního roku komise přijela tento to, eh, nařízení v přenesené pravomoci, kde identifikovala třetí země se strategickými nedostatky, pokud jde o rámec boje proti praní peněz a e, financování terorismus. A to bylo po důkladných diskusích na úrovni komise. Jak jsem říkala, jak velmi dobře víte, Diskutovali jsme také s Evropským parlamentem, členskými státy a příslušnými třetími zeměmi. Evropská komise splnila svůj závazek provést autonomnější posouzení a vyhodnocení jurisdikcí třetích zemí. A nebyl to jenom závazek, bylo to, byla to lega, právní legislativní povinnost, protože to je jasně stanoveno v páté směrnici o boji proti praní peněz. Cílem tohoto seznamu a tohoto autonomního evropského seznamu je posílit opatření proti tomu, aby si špinavé peníze našly cestu do našeho finančního systému. A jak jsme o tom už mnohokrát hovořili, chceme nejenom reprodukovat eh, seznamy eh, finančního akčního výboru, ale jsme náročnější, máme vlastní kritéria a vyhodnocujeme tedy tyto třetí země na základě specifických evropských kritérií. Seznam je výsledkem eh, spravedlivého objektivního postupu na základě jasné metodiky, která byla zveřejněna v červnu 2018. Toto posouzení jsme vypracovali v jednotlivých stádiích, tak jak je to definováno v metodice. Prvním krokem bylo, byla identifikace 132 eh, jurisdikcí v rámci posouzení EU, a na základě objektivních kritérií jsme poté identifikovali 54 jurisdikcí, které v roce 2018 byly vyhodnoceny jako prioritní. A v průběhu tohoto postupu jsme intenzivně vše konzultovali s členskými státy a také s Evropským parlamentem, a to v prostřednictvím expertní skupiny Evropské komise pro praní peněz a financování terorismu. Konzultovali jsme všechna stádia tohoto postupu, včetně zvlášť tedy eh, metodiky, členských nebo zemí, třetích zemí, které mají být posouzeny, eh, také výsledky přeskumu a také jsme s nimi konzultovali návrh tohoto aktu v přenesené pravomoci a vzali jsme v úvahu jejich vstupy. Také jsme eh, jednali se třetími zeměmi okamžitě, okamžitě poté, co kolegium politicky eh, schválilo předběžné závěry, které byly schváleny 23. ledna 2019. Jednali jsme se všemi třetími zeměmi, kde jsme identifikovali strategické nedostatky, proběhla jednání na technické a odborné úrovni. Do té doby, než tedy, jak jsem říkala, 13. února komise přijala tento akt v přenesené pravomoci. Tento postup proběhl transparentním způsobem a zcela jsme respektovali právo třetích zemí na to, aby jejich názor byl také vyslechnut a chceme tento postup do budoucna ještě více posílit a jsme tedy otevřeni i doporučením ze strany členských států Evropského parlamentu a ze strany dalších aktérů, protože jsem si, uvědom, jsem si vědoma toho, že tato záležitost byla také kritizována ze strany třetích zemí, že tedy neměli dostatek času na reakci. A nebudu tedy skrývat to, že tuto kritiku jsem také zaznamenala. Dovolte, abych na chvíli přešla k obsahu. E, náš nový seznam obsahuje 23 třetích zemí, tak jak bylo stanoveno v metodice, Evropská komise považuje za východisko to, že jakákoliv třetí země, která představuje riziko pro mezinárodní finanční systém, tak jak to identifikoval výbor FATF, představuje také riziko pro interní vnitřní trh EU. Chceme podpořit samozřejmě globální úsilí ve vztahu k třetím zemím, v tom smyslu, že bereme v úvahu seznam FATF a že tedy země na tomto seznamu mají strategické nedostatky. Dovolte, abych zdůraznila to, že Evropská eh, komise eh, samozřejmě podporuje práci FATF. A proto jsme uvedli na seznam 12 zemí, které už jsou i na seznamu této organizace. Navíc jsme doplnili tento seznam tím, že jsme provedli vlastní vyhodnocení. V roce 2018 jsme eh, provedli podrobné vyhodnocení na základě různých informačních zdrojů, včetně zpráv FATF. Také jsme využili mezinárodní ukazatele, informace z Europolu a také z SVČ. Analyzovali jsme úroveň rizika a bezpečnostní situaci v těchto zemích. A poté jsme se zabývali také jejich legislativním rámcem a také efektivní implementací v osmi klíčových oblastech, včetně trestně právních sankcí, také požadavky na řádnou hloubkovou kontrolu klientů ve finančním i nefinančním sektoru, pravomoci příslušných orgánů, míru eh, v sankcí, které se ukládají v případě porušení a také praxi, pokud jde o mezinárodní spolupráci. Dalším kritérií, na které jsme se dívali, byla také výměna informací o skutečných majitelích, jak pokud jde o právnické osoby a ujednání, a poslední věc, kterou chci dnes zdůraznit, je implementace jasně zacílených finančních sankcí. Tato kritéria jsme využili proto, abychom provedli podrobnou analýzu a identifikovali jsme 11 dalších zemí, ve kterých jsou strategické nedostatky. Na základě toho tady Evropská komise posílila globální úsilí a dále chrání vnitřní trh EU proti vnějším rizikům, tak jak to vyžaduje právní rámec EU. A samozřejmě víme, že to je velmi citlivá záležitost, protože jsme zaznamenali, že někteří aktéři, včetně členských států, vyjádřili své obavy. Nicméně jsem přesvědčena o tom, že musíme tady demonstrovat naše společné úsilí, abychom posílili opatření proti praní peněz a financování terorismu. I thank honorable members of the parliament. Děkuji vám, vážení poslanci. Děkuji těm, kteří vyjádřili podporu a poskytli vstupy právě k tomuto poměrně náročnému cvičení. A spoléhám na trvalou podporu Evropského parlamentu v zájmu dosažení našich politických cílů, tedy především stabilita finančního systému a jeho ochrana před zneužíváním pro účely praní peněz a financování terorismu. To je ode mě všechno, ale samozřejmě ráda poskytnu dodatečné informace. Děkuji mnohokrát, paní komisařko. A já bych nyní rád zahájil rozpravu se zpravodaji, koordinátory a s kolegy, kteří tady jsou. Zpravodaj Ekonu, pan Kerec tedy není, bohužel je na má tedy jiné poslání v této chvíli premiér Lotyšska. Ale ve výboru Libe se také děje mnohé a vím, že samozřejmě některé tyto otázky nesouvisí s úkolem eh, předsedy vlády. Nicméně paní Sargentini tady je za Libe, proto Požádám tedy Judith Sargentini, aby si vzala slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem chtěla na začátku zahájit vtipem, že spolu s s ním se mi tak dobře spolupracovalo na AML 4 a AML 5 se stal Eh, jakožto premiér Lotyšska odmítl tento konkrétní seznam, tuto černou listinu, za nějž jsme bojovali, kde jsme chtěli, aby komise učinila ten krok navíc. To mě eh, trošku zklamalo, je to pro mě nejenom překvapení, ale nepříjemné překvapení a však jsem ráda, že komise se vydala správným směrem. Jsem velmi ráda, že jste připravili tento seznam, který obsahuje ty, složi- ty náročné země z tohoto pohledu, jako Saudská Arábie a Panama. A také eh, musím říci, že my jako Líbe jsme vrátili dva eh, akty v přenesené pravomoci a pohrozili jsme vrácením ještě třetího takového aktu, protože jsme si přáli, aby komise eh, dělala vlastní výzkumy, aby sama připravila další seznam a to se také stalo a právě proto um, oba výbory tohoto parlamentu uh, vyčkávali a schválili tento zmíněný seznam. 27 z 28 členských států však se seznamem nesouhlasí. Eh, a kladu si otázku, zda právě tyto státy tedy berou vážně boj proti praní peněz. E, teď se k nám dostaly zprávy o Landromatu, Trojka a podobně. A mám otázku a myslím, bohužel nám paní komisařka tuto otázku nezodpoví. Je velká škoda, že s námi nejsou zástupci rady, pokud tomu správně rozumím, rada měla připravit, dokončit eh, rozhodnutí, aby se projednalo na radě vnitro spravedlnost jako bod A bez rozpravy, ale eh, pouze měl být schválen. Ale tady je potřeba důležit eh, si uvědomit, že je potřeba o tom vést rozpravu. A vím, že v předchozích letech se hovořilo o ML 4 a 5, zasedání ECOFINu 12. 3. by měl mělo tuto problematiku projednat. A měli by nám, ale i širší společnosti vysvětlit eh, důvody svého rozhodnutí. A bylo by užitečné, pane předsedo, kdybyste toto eh, radě vyřídil. My očekáváme, že rada to téma vezme velmi vážně a stejně tak se eh, postaví se vší vážností k návrhu komise. Budu ráda, když nám paní komisařka řekne, co je potřeba, protože velmi rádi tomuto procesu napomůžeme. Děkuji mnohokrát, Judy. A kolegové z Ekonu, Werner Langen za EPP. Děkuji, já nejsem ani zpravodajem, ani stínovým zpravodajem, ale byl jsem předsedou vyšetřovacího výboru Um, ro, daňové úniky a výbající daním. A proto si dovolím krátkou poznámku. Považuji za dobré, paní komisařko, že po intervenci parlamentu jste přepracovali um, seznam a zavedli nová kritéria a nespolili se jenom na mezinárodní seznam. To je jedna věc. Druhá věc, ten seznam je příliš krátký, nepříliš dlouhý. Když rekapituluji, které země vůbec přicházejí v úvahu, tak mě napadají ještě nějaké další, které také nesplňují těch osm podmínek. Za třetí považuji za pozoruhodné, že zástupci členských států, nebyl to pan Kanet osobně, ale příslušný mm, velvyslanec, že tedy zástupci členských zemí prostě řeknou, že to odmítáme z jakéhokoliv důvodu. Není otázka lobbys, konfliktů mm, dotčených zemí, ale spíše nedostatek pochopení, proč daňové úniky, praní špinavých peněz ehm, mm, jsou důležité ehm, pro parlament a proč tom, tom musí zastávat tyto názory i členské státy vůči mm, svým obyvatelům. Vítá tedy iniciativu komise, já tady nemám, ale e, zprávy od kolegů ale věřím, že tomu tak je, že to podporujeme ne, eh, neomezeně a prosím vás, abyste ehm, eh, k tomu, co řekla paní z Argentíny, bylo by lepší, kdyby se věnovala nizozemí než pan Karenc, protože to nebylo rozhodnutí mm, mm, finan, ministru financí a šéfů vlád, bylo to předem rozhodnuto. Když se podívám na Belgii, která byla jako jediná pro, tak Belgii tam musíme zavřít um, ehm, daňové díry, abychom mohli eh, být důvěryhodní výči ostatní. U nizozemí to není eh, jinak, proto si myslím, že to není otázka osobního hodnocení našich, ehm, našeho kolegy Karence, ale spíše politická otázka. Tady má komise plnou, neomezenou podporu EPP frakce. A paní komisařko, my doufáme, že máte i podporu svých kolegů se všemi uh, aspekty, které je třeba úplně zohledňovat. Děkuji. Děkuji, pane Lange. A pane Kofot, SD, prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. A já chci také poděkovat paní komisařce za výborně odvedenou práci. A nyní máme objektivní kritéria, Máme tedy proces, který je transparentní a jasný eh, a povede nás k vytvoření seznamu těch zemí, které jsou vysoce rizikové pro finanční systém pro naše občany celkově, ale také proto, že eh, se v tomto smyslu podílejí na financování terorismu. A to je samozřejmě nejenom zásadní zásah pro finanční systémy našich zemí, ale také pro bezpečnost našich občanů. A proto mohu jenom podpořit, co zaznělo z úst kolegů. Ale chci se zeptat, dostala jste nějaké zprávy, dopisy, nebo se na vás obraceli vlády členských států? že by se snažili vysvětlit své námitky, či eh, s kterými zeměmi měli na seznamu problém, k těm jedenácti zemím, tak jak bylo doplněno, existuje nějaký oficiální dokument, který by to vysvětloval. Proč se na to ptám? Když pracujeme v parlamentu, postupujeme transparentně, otevřeně. Média nás sledují, občané nás mohou sledovat, ale to, co se děje v radě je za zavřenými dveřmi. Dokonce někdy e, nesou odpovědnost jenom úředníci, byť vysoce postaveně, nikoli politici. A to je velká škoda pro demokracii a samozřejmě to také e, narušuje vzájemnou důvěru mezi našimi institucemi. Tak to vidíme my a Doufáme, že spolu s námi komise bude vyvíjet tlak i spolu s ombudsmanem, aby jednání byla transparentnější eh, protože to je jediná cesta, aby tedy vlády, které mají námitky, aby tyto námitky vysvětlili a nesli odpovědnost, tak se chci zeptat, zda se na vás některé vlády obrátily v tomto směru. Děkuji, Pe, děkuji také za konkrétní otázku. Eh, paní komisařka si ji poznamenala za Libé a na Gomeš. Paní komisařko, máte moji plnou podporu a děkuji za úlohu, kterou tady se svými službami sehráváte v tom, eh, že jste vytvořila seznam v souladu s požadavkem parlamentu. A moje otázky souvisí s tlaky, které možná vysvětlí jednání členských států. Chci se zeptat konkrétně, zda cítíte nějaký tlak výjmout ze seznamu Saudskou Arábii? Zda to sehrává nějakou důležitou úlohu? Zda e, je vyvíjen tlak ze Spojených států amerických. Vím, že představitelé administrativy USA byli rozlobeni e, vra- eh, také eh, protože jsou tam některá americká území na tom seznamu. Eh, a víme, že některé Státy eh, Federace eh, Spojených států amerických jsou známy praním peněz Delaware, Nevada, Montana, Wyoming tam nejsou. A vím, že tam například v Delaware byly přijaty v poslední době eh, předpisy, které jsou nastaveny správným směrem, nicméně další z těch států federace už se k tomu nepřidali. Eh, co mě překvapilo, absence jedné země, to je Rusko, že tam chybí, zvláště ve světle zjištění takzvané trojky Landromat, eh, který eh, je původem z Ruska, ale také řada bank, Jokio banka z Litvy, Austria, Raiffeisen, německé banky jako Commerzbank, Deutsche Bank a dokonce i americká Citibank. Ráda bych porozuměla tomu, co víte o důvodech, proč členské státy eh, vyjadřují námitky, zda to třeba souvisí s tlakem těchto zmíněných zemí, Saudské Arabie, USA, Ruska. Rusko tam není na tom seznamu, nicméně tam se ptám, proč Rusko na tom seznamu chybí. Ráda bych také zmínila že vzhledem k tomu, že jsem se podílela na vyjednávání o AML 4 a 5, kde jsem si často eh, stěžovala i v rámci vyjednávání, jak eh, se mohou naše členské státy chovat tak, že nechtějí, nejenom nechtějí bojovat proti praní peněz, ale dokonce ji usnadňují. Jak je to možné? dokonce, zne, dokonce usnadňují financování terorismu. A e, to je skutečně skandál. Občané často využí, vidí, jak státy využívají e, bezpečnostní síly k snižování ochrany údajů občanů a podobně. A proto je velký skandál, že e, tady tyto síly nenasadí, protože jejich úkolem je bojovat proti praní peněz, nikoli před ním zavírat oči. My potřebujeme samozřejmě bojovat proti všem těmto kleptokracím světa. Děkuji, prosím Petr. Eh, děkuji vám, eh, vážení poslanci, vážená paní komisařko, chci vyjádřit podporu eh, tomuto těmto krokům, protože seznam představuje krok dopředu. Stále nám chybí některé země na seznamu, zvláště konkrétně jeden článek, který figuroval a figuruje v našich slyšeních a misích, který představuje mm, hrozbu pro náš finanční systém. Nicméně my jsme ji vnímali jako záležitost budoucnosti a zaměřovali se místo toho spíše na přijatí seznamu ve stávající podobě. Situace v radě. Jakožto předseda výboru tak 3 eh, jsem zaslal dopis předsedovi Ekofinu a dalším informacím rady k této problematice. Rozumím tomu tak, že alespoň v Ekofinu příští týden proběhne rozprava na toto téma. Nicméně to bohužel neznamená, že Koreper zítra nebo Rada vnitro a spravedlnost Eh, nezamítnou akt přenesené pravomoci. A mám pocit, že připraví vysvětlující prohlášení a je tam také jedna věc, kterou sám nemohu posoudit, a to je takové obvinění, že komise eh, nekonzultovala náležitě v rámci EU konkrétně včetně zemí v seznamu. Chci tedy slyšet vaše ujištění, paní komisařko, že jste tedy náležité konzultace vedli s třetími zeměmi, či i bez konzultací, že máte tedy jasné odůvodnění toho rozhodnutí. Děkuji, Ernest Erteson. Děkuji. Já chci také uh, ukázat plnou uh, podporu Um, um, vaší angažovanosti a samozřejmě to budeme diskutovat s Randou, což je tedy hamba, že nemáme možnost eh, to s nimi projednat. Myslím, že nejhorší věc, kterou je možné udělat, je politi- politizovat něco, co musí být čistě technické na základě hodnocení a protože to potřebuje být, eh, nebo musí to být čistě technické, tak sdílím názor svých kolegů, že transparentnost je tady skutečnou výhodou. Myslím, že potřebujeme transparentnost kritérií, rozhodnutí, protože manévrovací marže je um, důležitá. Já mám jednu otázku, to je článku 151 finančního nařízení to jasné, že tam nemůže být eh, tedy operace v eh, těch eh, vysoce rizikových zemích a jaké budou důsledky pro orgány EU pro jejich činnost v těchto zemích, když jsou tedy na seznamu. To je, myslím, důležitá informace. Děkuji vám. McCarthy. Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní komisařko. Já chci zase eh, zmínit eh, podporu GNGL k vaší pozici na seznam proti praní špinavých peněz. Byl to dlouhý proces a my hm, ty změny metodologie procesu eh, vnímáme jako hm, vítané a ty námitky byly politicky motivované zásahy do procesu, který má být nezávislý. Tím, že se všichni shodneme, že poslední věc, co chceme, je opakování toho politizovaného procesu, které eh, aplikovaly členské státy. Mnoho z nás eh, se především, má především problém s obhajobou eh, Saudské Arábie ze strany Velké Británie a dalších, což je důsledkem finančních vazeb a lobbingu saudského režimu. A vy jste zmínila lobování, které mm, výhalo na komisi a bylo oznamováno, že Saudská Arabie a USA lobovaly intenzivně eh, některé své, eh, některé členské státy, které je podporují. Můžete si tomu vyjádřit, zda toto lobování ovlivnilo členské státy. Vy jste mluvila o e, tom, že komise a vy jste byli předmětem lobování. Můžete popsat uh, tento lobbying, abychom si udělali představu, co tedy členské státy, čeho byly předmětem a čemu museli čelit členské státy. A také, pokud máte čas, jestli můžete zdůraznit také mm, nějaké návrhy, abychom mohli omezit tento typ lobbyingu mm, pro tedy občanů, kteří si zaslouží a mm, informace, proč eh, tato rozhodnutí jejich vlády činí za zavřenými dveřmi. Paloma López. Um, děkuji, paní komisařko, za to, že jste mezi nás přišla dnes. My Mm, považujeme ten seznam prezentovaný komisí za něco, co nepokrývá všechny aspekty, ale myslím si, že tam, že některé státy tam měly být od začátku, tedy Saudská Arábie, Panama. Mm, nejsme si jistí, proč občané, kteří nesplňují tyto požadavky, tam nebyli původně. Ehm, chceme vidět, proč čtyři členské státy, které byly proti, nyní tlačí na komisi, aby to změnili. A pokud tam je zrušeno nezávislost kritérií, což je nezbytné pro takovýto proces, pak si myslíme, že Evropská unie ztratí důležitou ehm, možnost zlepšovat kredibilitu vůči občanům, což je něco, což ne, co nemůžeme akceptovat. Nemůžeme i nadále mluvit o boji proti terorismu až praní špinavých peněz, pokud rada nakonec zablokuje takovýto seznam bez transparentnosti. Mohu jenom zopakovat, co řekli kolegové, že brání práci komise zcela netrampa, netransparentním způsobem a proto my um, parlamentu můžeme mluvit, um, můžeme vyjádřit náš nesouhlas já nemám tady specifický dotaz na vás, ale chtěla jsem jenom zdůraznit eh, jednomyslnost, s kterou parlament tady jedná. To jsou všichni, myslím, někdo další? Ne, takže Věro, prosím. Kolik máme času? Deset minut? Ještě tady jsou tlumočníci 15 minut. Vážení členové, dovolte, abych vám poděkovala za podporu vás všech. Já eh, si toho velice cením a podporu, potřebuji tuto podporu a potřebovala jsem ji i dříve. Takže vám děkuji ještě jednou a nyní budu odpovídat na konkrétní otázky. A chci říci, že paní z Argentíny, tedy vy jste zmínila Lotyšsko, které je proti. To je vlastně odkaz na několik bankovních skandálů v Evropě, které se snažíme řešit striktní aplikací evropské i národní legislativy, jejíž cílem je zajistit, aby bankovní sektor byl bezpečnější. Komise již jednou vedle tedy neustálého mm, tlaku na členské státy, aby aplikovali pravidla, tak jsme již dvakrát využili Evropský bankovní Norgán byla to v Maltě banka Pilatus a Danské Estonie, Estonskou banku, abychom věděli, co se stalo v těchto případech, ale byla to systémová chyba, zda to byla systémová chyba, anebo selhání instituce či konkrétních osob. To je jenom paralelní tedy postup a chci vás při této příležitosti o tomto procesu informovat od Danska. Výsledky eh, vyšetřování budou brzy. Doufám tedy v první polovině tohoto roku. Ale zpátky k rizikovým třetím zemím. Ten eh, problém bude eh, předložen jako problém Rady pro justici a vnitro. Bude to patrně v ve čtvrtek tento týden, za dva dny tedy, po diskusi v kolegiu půjdu na tuto radu, požádám o slovo, abych vysvětlila nutnost eh, nebo ty nutné eh, rizika týkající těch vysoce rizikových třetích zemí. Budou tam ministři vnitra, tedy bezpečnost, lidé zodpovědní za zajištění bezpečnosti svých občanů, a věřím, že tam najdu e, nějaká, e, někoho, kdo bude poslouchat a kdo pochopí, proč jsme přišli s tímto seznamem a proč e, bojujeme proti praní peněz a financování terorismu, protože to je Eh, podmínka organizovaného zločinu v EU. Toto je bezpečnostní záležitost. Eh, takže dobré je to projednat s ministry vnitra. Já mm, požádám o diskusi, jsem žádala o diskusi s Ecofinem 12. třetí, takže udělám, co budu moci na radě pro nitro a připomenu ministrům a členským zemím, že máme povinnost um, vůči těmto zemím, které vyplývá, která vyplývá z páté směrnice proti praní špinavých peněz, která platí. To je evropská legislativa, která byla přijata i členskými státy. Je to legislativa, kterou jsme připravili také jako reakci na teroristický útok Bataklanu. Pokud si pamatujete atmosféru po Bataklanu, Myslím, že více než 100 mladých lidí tam bylo zavražděno. Tak v této atmosféře jsme eh, mm, posuzovali náš systém, abychom eh, zajistili, že finanční systém bude bezpečnější. Uděláme všechno pro to, abychom neměli eh, finanční systém, který by byl prostředkem pro peníze, které financují teroristické aktivity. Zamysleme se nad tímto kontextem, podívejme se zpátky do historie, to vám chci, při, to chci připomenout tedy ministrům, kteří jsou v tomto případě zodpovědní za bezpečnost. Takže to byla tato otázka. A motivy členských zemí? Tady opravdu nevím. Ještě jsem nemluvila s ministry Pan Langen už tu není, ale ano, mám velmi silnou podporu kolegia. Proběhla k tomu velmi podrobná interní diskuse, protože, a myslím, že to říkal, říkal pan Otasund, že je to čistě technická záležitost, ale bohužel to tak není. Je to sice záležitost technická, ale také velmi odborná. je to také velmi citlivá politická záležitost. A uvědomili jsme se, že když jsme přišli s první verzí tohoto seznamu v rámci komise, že musíme vzít v úvahu také širší politický kontext. A to jsme v rámci komise provedli. A to se stalo pravděpodobně také na úrovni členských států. Takže je to komplexní, citlivá záležitost. Ještě z Opět k motivům členských států. Nedokážu říci, jak moc výrazný lobbying probíhal. Pokud jde o lobbying, tak když mluvím o lobbingu, lobování, tak eh, tím nemyslím nic špatného. Samozřejmě, že jsme všichni předmětem lobování. A pokud tady mohu hovořit za komisaře a ředitele v rámci komise, tak eh, vidíte naprosto jasně, kdo u nás lobuje, protože jsme naprosto transparentní, pokud jde o lobování. Já jsem hovořila s ministrem zahraničí Panamy, s velvyslancem Panamy, také s ministrem eh, zahraničních věcí Saudské Arábie. Několikrát jsem jednala také s americkým velvyslancem. Tohle všechno bylo provedeno naprosto transparentně. Jak moc transparentní to je na úrovni členských států, to nemohu posoudit. Nevím. Ale myslím si, že tady není systém až tak transparentní, jako ten, který máme na úrovni Evropské komise, pokud jde o lobbying. Teď k otázce pana Kofoda. Nedostala jsem žádné dopisy, žádné varování ze strany členských států. Ty na Astola ředitelka generálního ředitelství Just obdržela e-maily, ale já jsem dostala pouze upozornění od jednoho ministra v Bukurešti na, úrov, na úrovni rady eh, pro spravedlnost, který mi pošeptal do ucha, nedělejte to. Nebylo to moc transparentní, to si asi musíme přiznat, ale není to vtip. Jenom jsem tím chtěla upozornit, eh, tady ilustrovat to, že jsem nedostala žádnou oficiální předběžnou reakci členských států. Paní Gomeš se ptala, proč tam není uvedeno více států Federace USA a Rusko. My v prostřednictví našeho posouzení v prvním kole jsme došli k závěru, že tyto státy, tedy stánci Federace USA, by tam neměly být, že by tam měly být tedy uvedeny pouze tyto státy, které tam uvedeny jsou, ale u těch ostatních jsme ne, nenašli, neidentifikovali tak závažnou míru za, nedostatků, aby to bylo oprávněné. Pokud jde o Rusko, tam nadále situaci vyhodnocujeme a pokud vím, tak v tuto chvíli také pro, probíhá posuzování na úrovni FATF. Takže používáme i tento tuto cestu pro vyhodnocení Ruska, ale chci vyjasnit jednu věc. Tím, že tam některé státy nejsou uvedeny, nechceme říci, že by banky neprováděly hloubkové kontroly u nějakých podezřených transakcí nebo v, případě, že, v případě, že se velké částky opakovaně zasílají do Evropské unie, nebo že se to týká podezřelých osob, které již jsou v našem hledáčku eh, kvůli jiným důvodům. Takže to neznamená, že ty země, třetí země, které nejsou na seznamu, jsou úplně zcela mimo záběr kontrol v bankovním sektoru. Protože bankovní sektor má povinnost provádět hloubkové kontroly v takovýchto případech. Tím jsem chtěla jenom tedy připomenout, jak systém funguje. Pan Ježek ano, tohle je velký úkol do budoucna. Jsem si vědoma kritiky v tom smyslu, že třetí země neměly dost času na reakce. Ano, bereme to na vědomí a v, dal- v průběhu dalšího posouzení se budeme zabývat i lhůtami a možností, že bychom poskytli více času na konzultace a na právo se hájit, případně poskytnout dodatečné dokumenty a argumenty. To je všechno možné. A dovolte, abych také připomněla to, že něco takového, takovéto posouzení proběhlo poprvé. A jak už jsem říkala, je to velmi citlivá záležitost a zároveň také velice za- technická a odborná věc. Já sama tedy mám za to, že je potřebné se na ten postup podívat a případně ho zefektivnit a vylepšit. A jak už jsem říkala na začátku, mým cílem je zapojit více členské státy, protože jsem počítala s podporou členských států vzhledem k tomu, že členské státy tuto legislativu schválily a je to legislativa, která nás vyzývá k tomu, abychom vytvořili autonomní evropský seznam. Dále jsme s nimi tuto záležitost konzultovali, také nám dali svá doporučení k metodice konzultovali jsme s nimi i jednotlivá stádia vyhodnocení, takže já jsem počítala s jejich podporou. Bohužel, ale musím s politováním konstatovat, že došlo k tomuto překvapení, s kterým se musíme snažit pracovat pozitivně, musíme se snažit členské státy více zapojit, vyzvat je k tomu, aby se aktivněji zapojili do tohoto procesu. To je tedy poučení pro mě do budoucna. A pokud jde o to, co říkal pan Urtasun, ano, můžeme nadále financovat tyto země. Pokud si přejete více informací k tomuto bodu, tak tady mám písemnou odpověď. Pokud jde o lobování, tam už jsem reagovala. A paní López, děkuji vám za podporu. Zareagovala jsem na všechno? Nebo jsou tady ještě další dotazy? Eh. Děkuji mnohokrát, paní komisařko. Přejeme vám hodně úspěchu ve čtvrtek. A nezbývá než poděkovat všem kolegům z Ekonu i Libe. Žádné další kroky nebo setkání nepředjímáme. V každém případě děkuji kolegům za dohloubky položené otázky, děkuji vám, paní komisařko, za odpovědi, děkuji vám.